Děkuji, rozprava je uzavřena a hlasovat se bude zítra v 11.30, ve čtvrtek tedy. A další zasedání bude zítra ve čtvrtek 25. února od 9 hodin do 13 hodin. Program byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Chtěla bych poděkovat všem z vás a také našim technikům a tlumočníkům za to, že nám pomohli ukončit zasedání. Uzavírám zasedání.